A tato ustanovení jsou v konečné fázi přípravy a měly by být dotvrzeny do konce letošního roku. Děkuji, paní Harkin, určitě máte doplňující otázku. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji radě za tuto reakci. Jsem potěšena, že jste řekl, že to může být uzavřeno do konce tohoto roku, protože jste řekl, že 13, já jsem slyšel, že 16 členských států. Můžeme je rada říci, jaký bude dopad eh, eh, ratifikace pro Evropskou unii jako takovou, protože vy jste zmínil řadu článků, ale evidentně existují články v rámci umluvy, které se vztahují na otázku rozumného přiměřeného bydlení, nezávislého bydlení pro osoby s postižením. Jaký bude dopad na tyto otázky? A jaký bude dopad na samotnou EU, když ratifikuje umluvu a na ty, a jak budou postupovat ty země, které to zatím neratifikovaly? Děkuji. Děkuji, pane ministře. Vrátím se k jedné věci. Jde o 13 skutečně členských států, které ratifikovaly umluvu já vám je vyjmenuji, tak, tak můžete státy kritizovat. Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Německo, Maďarsko, Itálie, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království a Francie tedy ratifikovali tuto umluvu. Jaká je současná situace? Asi je třeba očekávat dohodu o kodexu chování mezi členskými státy a komisí, než bude uložen příslušný nástroj, což eh, dotvrdí ratifikaci této umluvy týkající se práv eh, osob s postižením. A jaké by byly další fáze, jakmile ratifikace bude ukončena? Rada by se mohla vrátit k otázce eh, případné, případných nástrojů pro aktivní pod, prosazování práv osob s postižením Případně se, by se členské státy zabývaly touto otázkou a Evropská komise by mohla připravit Evropskou strategii 2020 pro osoby s postižením. A tato strategie by obsahovala akční plán na těchto deset let a cílem by bylo zajistit, že osoby s postižením mohou plně využívat svých práv a svobod. Děkuji. Mám tu dvě doplňující otázky otázku v pořadí a poprosím vás, abyste se s nimi vypořád. Pan Zemke a pane, paní Blinkevič, pan Zemke. Pane pirmininke, ač ministre už No, Mr. Zemke first, sorry. Pan Zemke jako první, omlouvám se. Zabrala tež, e, jeśli można, to ja bym e, miał do... Když dovolíte, já bych vám chtěl položit otázku, pane ministře která je dle mého soudu důležitá. Situace je velmi špatná, protože z 27 pouze 13 členských států ratifikovalo umluvu, ale většina 14 zatím neratifikovala. Má otázka je tedy následující. Znáte důvody, proč pouze polovina členských států ratifikovala velmi důležitou umluvu. A není té. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře, děkuji za vaši odpověď. Chtěla bych vědět, proč členské státy nespěchají s ratifikací této umluvy OSN. Možná se obávají, že převezmou odpovědnost za zavedení rovnosti osob s postižením s ostatními eh, příslušníky společnosti. Já bych chtěla vědět, zda příprava protidiskriminační směrnice zaznamená pokrok. Jakým způsobem to pokračuje? Je možné uspíšit tyto práce na vypracování protidiskriminační směrnice? Práce samozřejmě probíhají koordinovaně, ale dovolíte mi říci, že můžeme být zklamáni, případně skeptičtí, co se týče rychlosti některých členských států, pokud je o ratifikaci, a já to opakuju po třetí, pouze 13 členských států ratifikovalo. Ale neexistují konkrétní důvody. Prostě způsob, jak členské státy ratifikují, se ten proces se liší v jednotlivých členských státech. A já se za to nechci schovávat a musím také říci, že v této oblasti jako v jiných se také jedná o určitou národní svrchovanost, pokud je o způsob, jak členské státy postupují při ratifikaci. Můžeme si říci, že by to mohlo být rychlejší, že vlastně většina členských států by mohla více spolupracovat, ale v některých otázkách se skutečně jedná o národní svrchovanost. Děkuji, pane ministře. Nyní přejdeme k další otázce, kterou původně předložil pan Mitchell ale této otázky se dnes večer ujala paní McGuinness a e, otázka se týká léčby epilepsie, pane ministře. Paní předsedkyně, milí kolegové, chci poděkovat, když není přítomen, poslanci, který klade tuto otázku za jeho zájem o toto téma. Je pravdou, že neurodegenerativní choroby a neurologické poruchy, nepsychiatrické eh, mozkové choroby představují, a k ním patří epilepsie, představují zvláštní starost pro naše spolupčany a podle článku 168 smlouvy o fungování EU Unie podporuje spolupráci mezi členskými státy v oblasti veřejného zdraví a v oblasti prevence chorob. A tudíž přístup na úrovni Evropské unie je horizontální a soustředuje se na boj proti stigmatizaci a diskriminaci osob postižených neurodegenerativními chorobami a nepsychiatrickými mozkovými chorobami. A v tomto smyslu Rada ve svých závěrech pokud jde o boj proti stigmatizaci a diskriminaci související s eh, duševní chorobami, vyzvala členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost dopadu problémů související s touto stigmatizací a diskriminací související s duševním postižením ve všech věkových skupinách a dbala to, že tyto problémy budou uznány. A těmto problémům bude věnována zvláštní pozornost snížení rizika sociální exkluze ve svých závěrech ze 3. června 2005 týkající se komunitární akce v oblasti duševního zdraví. Rada vyzvala členské státy, aby využívali deklaraci a akční plán Evropské konference Světové zdravotnické organizaci o duševním zdraví, která se konala v lednu 2005 v Helsinkách. Konečně rada se zvláště zavázala v boji proti, proti jiné chorobě, tedy poruchy neurologických chorob a tady jde o Alzheimerovu chorobu. A zde zmíním závěry že ze 16. listopadu 2008, kde hovoříme o neurodegenerativních chorobách souvisejících s věkem a Alzheimerova nemoc podle závěru z 3. prosince 2009 se týká zejména spuštění pilotní iniciativy společného programování pro boj proti neurodegenerativním chorobám a zejména Alzheimerově chorobě. Děkuji mnohokrát. Paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo, a děkuji radě za odpověď eh, můžete uvést, jaká je skutečnost v jednotlivých členských státech. Závisí to samozřejmě na tom, kde žijete. Takovou léčbu epilepsie získáte a je to obrovský problém, že nedostatek neurologů v některých státech. A jak to vypadá tedy s balíčkem přeshraniční zdravotnické péče, o kterém se právě diskutuje, protože bez eh, léčby budou eh, lidé ještě více trpět a v jednotlivých státech je různá úroveň péče o osoby s epilepsií. Děkuji, pane ministře. Ano, myslím, že máte úplnou pravdu v tom zjištění, které předkládáte, pokud je o kvalitativní aspekt. U jednotných členských států jsme velmi vzdáleni kvalitativní harmonizaci veškerého řízení zdravotní péče. A také to souvisí s tím, že v oblasti zdravotnictví eh, kompetence Unie jsou poměrně omezené z hlediska národních kompetencí. A vy správně zmiňujete přeshraniční balíček, protože to je samozřejmě prvek, který může povznést celou řadu kvalitativních aspektů v oblasti zdravotnictví. A nemusím ani připomínat, že za belgického předsednictví Rada pokračuje a bude až dokonce pokračovat v jednání s cílem zblížit maximálně stanoviska, pokud je o dohodu v druhém čtení u přezraniční péče. Je to náročný postup, máme málo času, ale máme ambice dospět k závěru před koncem prosince. Thank you. Děkuji. Doplňující otázky k této otázce nebyly položeny. Přejdeme tedy k další otázce, kterou pokládá pan Kelly, a která se týká koordinace postojů EU v Cancúnu. Paní předsedající, milí kolegové, Rada během svého zasedání 14. října schválila závěry o stanovisku Evropské unie, pokud jde o kankunskou konferenci o klimatu a zde má být zkoumán celostý rámec ochrany klimatu. Na základě tohoto dokumentu Rada Evropská rada v říjnu, která se bude konat 18. a 19. října, příští týden, stanoví Postoj Evropské unie, pokud jde o 16. konferenci stran umluvy OSN o klimatických změnách. Tato, toto stanovisko Evropské unie obsahuje veškeré významné aspekty u této konference, kýžené výsledky, podmínky pro pokračování u Kyotského protokolu za rok 2012, pokroky v jednotlivých oblastech, které jsou obsaženy v cestovní mapě z Bali, snižování emisí, eh, technologický dopad, financování. A u všech těchto aspektů Rada se snažila předložit jasná stanoviska a sdělitelná stanoviska a je není na všech eh, zúčastněných stranách Evropské unie, aby využívali tato stanoviska a hovořili tedy jedním hlasem vůči našim mezinárodním partnerům. Je, tak jak to rada uvedla. Evropská unie věří, že jednání v Cancunu umožní schválit vyvážený celek rozhodnutí, která přispějí k vytvoření mezinárodního režimu, který bude chránit klima po roce 2012. Celá řada bilaterálních kontaktů a setkání proběhnou před Cancunem a budou přejitosti vysvětlit našim partnerům naše stanoviska. Při samotné konferenci tato stanoviska budou upřesňována dle potřeby během koordinačních schůzek, které bude Evropská unie na místě pravidelně pořádat. Samozřejmě spoleháme na všechny instituce, aby přispěli k tomu, že naše stanovisko bude jasné a bude obsahovat stejné sdělení při všech vnějších kontaktech. Velice vám děkuji, pane Kelly. Děkuji, paní předsedající. Já si vážím vaši odpovědi a domnívám se, že je velice důležité, abychom dosáhli pozitivního dopadu v Cancunu ehm, po tom, co se bohužel stalo v Kodani. A chtěl bych se zeptat, domníváte se, jak je pravděpodobné, že dosáhneme dohody na závazných cílech protože jinak eh, nic nevyřeší tuto nešťastnou situaci. Děkuji. Eh, Musím vám říci a upřesnit, že je pravdou, že pokroky budou obtížné v Cancunu. Eh, tři důvody pro tento relativní pesimismus. Za prvé ekonomická krize, která postihuje samozřejmě Evropskou unii, ale také celou řadu dalších eh, států mimo Evropskou unii a způsobuje, že dobrá vůle a ambice v oblasti investic jsou spíše snižovány. A nechuť nastupujících zemí se pouštět do závazných závazků a konečně neúspěch ve Spojených státech jasného zákona na toto téma. Evropská unie si zachovala své stanovisko skodaně a měli bychom být opatrní v tom, jak působíme, abychom neohrozili naše případná stanoviska v Cancúnu za měsíc. Děkuji. Mám tu několik žádostí o doplňující otázky, ale mohu připustit pouze dvě. Abychom měli politickou vyváženost, bude to otázka paní Tykau a pana Obermajera. Nejprve slovo paní Tykau. Děkuji. Pane ministře, ráda bych se vás zeptala, zda chcete spojit cíle v souvislosti se snižováním znečišťování a s klimatickými změnami e, spolu s cíly tisíciletí. E, v rozvojových zemích se domnívají, že je příliš nákladné e, snížit emise. To by eh, vytvářelo ale nové příležitosti a trvale udržitelnou ekonomiku. Chcete tedy propojit cíle tisíciletí? Velice vám děkuji, paní předsedající. V Kodani dokonce spolupracující země jako Indonésie, Brazílie se konec konců eh, dali na stranu eh, G77 států a utvořili společný eh, blok. Z diskuze o klimatu se stala debata o spravedlnosti a rozvíjící země jasně ukázaly, že neučiní žádné ústupky v Cancúnu. Má otázka zní, jak je je možné se vyvarovat vytváření takovýchto bloků a posouvání témat. Neměla by EU hrát důležitou roli prostředníka. Děkuji vám. Děkuji. Halo. Abych odpověděl na tyto dvě otázky, myslím si, že skutečně máte pravdu. Unie musí změnit strategii, pokud je o Kodaň. Unie musí mnohem více vysvětlovat své stanovisko musí mnohem více komunikovat se skupinami zemí, které mají značně odlišné názory od našich. A vazba mezi cíly milénia a klimatickými změnami, tak ty, tato vazba je evidentní, jasná. Nemůžeme požadovat změna ne v následujících letech, stejnou snahu po těch, kteří by měli snižovat eh, významné průmyslové pasivum, jak je známe v Evropské unii a požadovat to také v rozvojových zemích. Zdá se, že to nestačí, ale právě proto Evropská unie tedy přispívá k zásadě Fast Start, eh, přiměřené financování pro rozvojové země. A tento cíl je zaměřen na země, které nemají prostředky na toto snižování. A to tvoří celé Dialog a přiměřené prostředky by měly umožnit hlubší úvahy u rozvojových zemí, pokud jde o jejich vlastní cíle v oblasti snížení emisí skleníkových plynů. Thank you. Děkuji a nyní přejdeme k další otázce, kterou pokládá pan Papa A Týká se programu předsednictví v souvislosti s předčasným ukončením školní docházky. Paní předsedkyně, milí kolegové, předsednictví přikládá a pokračuje v práci předcházejících předsednictví, pokud je o evropskou spolupráci v oblasti školního vzdělávání, přikládá zvláštní význam otázce klíčových dovedností a předčasnému ukončení školní docházky. A tak to navazuje na závěry Evropské rady z března 2010, kde bylo zdůrazněno, že třeba snížit míru předčasné ukončení školní docházky. A byl stanoven kolektivní cíl vrátit ten, toto procento pod úroveň 10% do roku 2020. Předsednictví spustilo několik iniciativ, počínaje ministerským seminářem, který se konal na samém počátku předsednictví v červenci. Tento seminář a jednání generálních ředitelů pro povinnou školní docházku, kterému předcházelo, se týkalo obtížnosti nabít základní dovednosti pro žáky, to znamená přírodní vědy, mateřský jazyk a matematika a také politická orientace v oblasti prevence předčasné ukončení školní docházky. V návaznosti na tato jednání předsednictví vypracovalo závěry týkající se významu eh, navýšení klíčových dovedností v oblasti evropské spolupráce v rámci školství. Diskuse na radě probíhají a předsednictví předpokládá, že budou zařazeny na pořad jednání listopadové rady. Obecně rada očekává návrh doporučení, které by mělo být komisí předloženo právě v, k této problematice na celoevropské úrovni. A současně bude zintenzivněna snaha na národní úrovni, aby postupně došlo ke zmírnění výskytu předčasného ukončení školní docházky v souladu s cíly, které byly stanoveny Evropskou radou. Závěrem chci zmínit, že v rámci Evropského roka boje proti chudobě a sociální exkluzi belgické předsednictví uspořádalo 28. září konferenci eh, zlomit začarovaný kruh nerovnosti a to se týká zejména tedy e, školního vzdělávání a výměna názoru na toto téma proběhne na radě 19. listopadu. Děkuji. Domnívám se, že budete mít doplňující otázku, pane Papa Nikolau. Ano, já bych velice rád poděkovala panu ministrovi za jeho odpověď a této otázce bych se chtěl ještě zeptat, co se stane s dětmi, které předčasně ukončí školní docházku, dostanou se na okraj společnosti, jsou z ní vyloučeni nebo se věnují technickým profesím. Je tu nějaká možnost pro slušný život, slušné eh, přežití. Myslím, že k tomu nejsou žádné konkrétní údaje a dále by mě zajímalo, zda komise chce vypracovat nějaký plán, abychom viděli, kde dochází k, tomuto ukončení eh, školní docházky a aby bylo možné aplikovat opatření v budoucnosti. Mili kolegové, ta iniciativa je skvělá. Nakonec konců kontakty mezi ministry a úředníky eh, v oblasti školství ukazují, nakolik se situace liší v jednotlivých zemích. Evropské unie, protože existují programy, které jsou velmi selektivní a konkrétní v některých zemích, aby se zamezilo tomu, že ti, kteří opustí školní docházku, jsou také marginalizováni. A toto rozlišování je velmi důležité a bude trvat určitou dobu, protože posoudit eh, tuto situaci ve 27 členských státech není jednoduché. A myslím, že ty práce jsou zahájeny, pokud jde o předčasné ukončení školní docházky za belgického předsednictví a následná předsednictví, zejména maďarské, určitě doporučí, do, přednesou určitá doporučení, aby došlo ke zmírnění tohoto jevu a abychom ukončili vlastně celkový přehled o tom, jak dopadnou žáci, kteří vypadnou ze školní docházky, pokud dochází k jejich marginalizaci a pokud se nevrací do technického školství. Thank you. Again, I... Děkuji. Zase mohu připustit dvě doplňující otázky, paní Blinkěviče a paní Tykau. Nejprve paní Blinkěviče, prosím. Uh ačiū labai e, pone ministre už jūsų e, kaip pirmininkaujančios valstybės pastangas kovoti su skurdu. Děkuji, pane ministře, za snahu vyvinou Belgii jako předsednickou zemí v boji proti chudobě. Nedomníváte se, že chudoba je jednou z příčin předčasného ukončení školní docházky. Dnes Evropský parlament schválil velmi důležité rozhodnutí týkající se minimálního práhu příjmů v Evropské unii. Nedomníváte se, že by boj proti chudobě také mohl být opatřením, které bylo významné. Děkuji, paní Tykal. Pane președinte, domnule ministru, din păcate, rata abandonului școlar la nivel european este de 19%, iar în țări precum... Děkuji kolem 90% je to v eh, zemích Evropské unie a 40 mimo. Eh, ovlivňuje to finanční zdroje. Obyvatelstvo trpí tím, že se uzavírají školy, zejména ve venkovských oblastech. Když hovoříme o vzdělávání, hovoříme o budoucí Evropské unie. A v letošním roce eh, ministři, když bojujeme proti chudobě a vylučování, chtěla bych, aby se stanovily tedy cíle to, v této souvislosti, pane ministře? Chci vám říci, že sdílím vaše vystoupení, která spojují chudobu, sociální exkluzi a předčasné ukončení školní docházky. Je to zcela zřejmé, že naše děti podle toho, jaké postavy mají jejich rodina, jak jsou na tom rodiče z hlediska finančního, jsou nebo nejsou přednostňování z hlediska školní docházky a ekonomická krize tento jev umocnila. A komise to pochopila a my jsme schválili společně tuto strategii 2020, která spojuje ekonomický rozvoj, vědu a výzkum, kvalitu našeho školství, ale také boj proti chudobě. To vše tvoří celek, který umožňuje dle mého soudu poskytnout konzistentní odpověď. A chci se trošku vrátit ke klíčovým dovednostem, protože to je významné téma. A závěry belgického předsednictví ke schválení radě v listopadu se budou týkat některých cílů. Chci je rychle uvést. Ty cíle jsou vytvořit národní strategie pro zlepšení výkonnosti při čtení, matematice přírodních vědách. Ale je to také analýza efektivity současných strategií na národní úrovni, abychom měli zdroj údajů, který by mohl ovlivňovat rozhodování, ale jde také o vytváření pilotních projektů mezi členskými státy, a které jsou určeny ke zlepšení, zkvalitnění základních dovedností evropské mládeže. A také proč ne lepší využívání stávajících nástrojů, které máme a které se toho týkají. Týká se to otevřené metody koordinace, program pro vzdělání, celoživotní vzdělávání, sedmý rámcový program pro vědu a technologický výzkum. To jsou tedy některé cíle, které budeme sledovat za belgického předsednictví a které určitě převezme následující předsednictví, zejména to maďarské. Děkuji. A nyní přejdeme k otázce, kterou položil pan Higgins a která se týká eh, cíle Evropské unie na úplné odstranění nášlapných min. Paní předsedkyně, milí kolegové, Evropská unie celá léta působí směrem k úplnému eliminování nášlapných min, abychom vyřešili obrovské humanitární a rozvojové problémy, které tyto miny vyvolávají. Od května 1995 v základě rozhodnutí Rady 95-170 PESK Evropská unie přijala první společné kroky, které mají přispět k boji proti užívání a šíření nášlapných min na celém světě. Evropská unie byla první, která v rámci mezinárodního společenství takto postupovala. V listopadu 1997 po uzavření umluvy z Otavy o zákazu používání, ukládání, výroby a předávání nášlapných min a jejich ničení 18. září rada schválila novou společnou akci, která má navázat na politické kroky Unie směřující k úplnému zákazu nášlapných min a také zavést společné moratorium týkající se před, předávání nášlapných min. Také, aby došlo k společnému úsilí v oblasti odminování a od té doby Evropská unie neustále prosazuje tyto závazky, které od roku 2003 se opírají o evropskou bezpečnostní strategii. V červnu 2008 nová společná akce byla schválena jako výraz podpory univerzalizaci otavské úmluvy, tak, abychom specificky pomáhali stranám této úmluvy při uplatňování ustanovení úmluvy, zejména co se týče odminování, pomoci obětem a ničení skladů. Strany této Počet eh, stran této umluvy se značně zvýšil a počet obětí klesá. Přesto potřeba pomoci a zlepšení života obětí přetrvává. Evropská unie se podílá na vypracování a plně podporuje akční plán 2010-2014, který byl schválen v Kartagéně v Kolumbii na druhé konferenci o přeskumu umluvy do 4. prosince 2009. A nové rozhodnutí rady je nyní připravováno, abychom podpořili akční plán a jeho součást pomoci obětem v rámci političtějších roků rady program pomoci v rámci rozvojové pomoci a politiky sousedství spolu s národními programy členských států znamenají příspěvek Evropské unie, odminování pomoci obětem ve výši 2,8 miliardy euro. To je polovina celosvětového příspěvku. Higgins. Uh, thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych poděkovat za velice obsáhlou odpověď. Hovoříme o úmluvě, máme dvojí úmluvu ve vztahu eh, k eh, národním kazetovým minám z roku 2008 a národní plán, ale skutečnost je taková, že eh, jsme členili miliardy eur do roku 2007 7, ale jenom část byla vynaložena. je realita je taková, že se tyto miny stále ještě používají. 2000 lidí umírají nebo jsou znetvořeni a my musíme něco udělat v mezinárodním měřítku. Děkuji. Ano, máte pravdu. Vydali jsme 1,5 miliardy, 2000 osob měsíčně se stávají oběti nášlapných min. Evropská unie nemůže sama udělat všechno, dělá polovinu v této věci. Já sám jasně vysvětlil, nakolik jsme pozorní vůči lidským aspektům tohoto problému. Ale nemůžeme jít eh, o mnoho dále, pokud jde o rozhodování. A pouze matatelné pokroky v oblasti odzbrojení jsou zřejmě možné. A my jsme angažováni, pokud jde o tyto aspekty zákazu nášlapných min. Děkuji. Mám eh, dvě doplňující otázky pan Kelly a pan Rubich. Rubich je položili nejprve pan Rubich. Já tanky. Děkuji, pane předsedající. Pane předsedo rady, nášlapné no miny budou problémem i v dálké budoucnosti. Máte pocit, že je možné zavést vlastní výzkumné programy pro nalézání min, on to není pouze evropský problém, je to problém globální. Dokážel byste si představit, že ehm, zavedete nebo naleznete odpovídající instituce, které se budou zabývat výzkumnými programy v této oblasti. Děkuji a nyní má slovo pan Kelly. Eh, prvé řadě děkuji kolegovi Higginsovi za tuto důležitou otázku a také děkuji radě za odpověď. E, myslím, že Evropská unie byla opravdu proaktivní a řešila tuto situaci. Chtěl bych se zeptat, jste spokojeni, jak OSN řeší tuto otázku a nemůže ještě e, lépe přispět k řešení této otázky obdobně jako my. Děkuji, pane ministře. Alors, Obě otázky se vzájemně doplňují. Já zodpovím na první na základě toho, co zaznělo v druhé otázce. Ano, každý výzkumný program, abychom eh, byli schopni nalézat ve světě nášlapné miny, je vítaný. A proto je třeba úzce spolupracovat s OSN a je třeba zejména se shodnout v jednotlivých instancích OSN se všemi, kteří tvoří tyto instance. Tato práce je prací dlouhodobou, je třeba přesvědčovat další, kteří ne vždy souhlasí s prostředky, které třeba investovat do vypracování takových výzkumných programů. Thank you. Děkuji. Můžeme přejít k další otázce, kterou pokládá paní Blinkevič a týká se vytvoření Evropského monitorovacího střediska pro násilí páchaného na ženách. Paní předsedkyně, milí kolegové, boj proti násilí páchanám na ženám je společným cílem Rady a Evropského parlamentu. Naše obě instituce se zabývají tímto tématem a vy to víte po řadu let a v různých kontextech. Připomenu usnesení, které jste schválili v loňském roce, když jsme oslavili desáté výročí usnesení OSN zavádějící 25. listopad jako Mezinárodní den pro eliminaci násilí na ženách. A vy jste vyzvali komisi, aby předložila návrh komunitární cílené politiky a konzistentnější politiky. A žádali jste naléhavě členské státy, aby vytvořili konzistentní systém sběru dat. Jak eh, připomíná vážený pan poslanec, eh, minulého března rada vyzvala komisi, aby koncipovala evropskou strategii pro prevenci a boj proti násilí páchaném na ženách. A jako jedna z priorit rady bylo připraveň Evropské monitorovací středisko násilí páchaného na ženách, kdy se budeme opírat o stávající struktury. Komise vypracovává nyní novou strategii o násilí páchaném na ženách a to se bude také týkat tohoto monitorovacího střediska, ale my zatím nevíme, jaký bude obsah. Věříme, že dostaneme tuto strategii během příštího roku, takže je vysoce pravděpodobné, že oddělený návrh bude následně nezbytný pro vytvoření této, tohoto monitorovacího střediska. A rada samozřejmě může jako zákonodárce vystoupit pouze na základě návrhu komise. A takový návrh bude projednán řádně radou, jakožto spoluzákonodárce spolu s Evropským parlamentem a je zřejmé, že je trošku předčasné v této fázi eh, hovořit o hypotetických budoucích cílech Evropského monitorovacího střediska a zejména kdy začne fungovat. Děkuji, paní Blinkevič, prosím. Eh, Bylo by třeba zachovat eh, naději, pane ministře, že toto středisko jednou bude otevřeno a že bude možné schromažďovat údaje týkající se násilí páchané na ženách. Chci upozornit na údaje, které jsou k dispozici v členských státech, jsou dostačující pro to, abychom mohli formulovat eh, tuto prioritu boje proti či násilí na ženách. Tato priorita zatím není dostatečně definována. A to je důvod, proč tolik různých forem násilí existuje v Evropské unii proti ženám. Alors, je pense que... Já se domnívám, že to, co říkáte, je pravda. Je těžké dnes tvrdit, že abychom mohli vytvořit toto středisko, se můžeme opírat pouze o to, co již vytvořily jednotlivé členské státy pokud jde o typ násilí, proporce tohoto násilí, abychom zarámovali celý tento problém. Je to začátek, my očekáváme od komise určitou orientaci, určitou metodiku, určitý rámec, abychom mohli harmonizovat ve 27 členských státech spolehlivým způsobem, abychom byli schopni mapovat veškeré typy násilí, jejich výskyt, a abychom mohli společně vytvářet strategii, která ponese ovoce. Děkuji. Mám další doplňující otázku, ale připustím jednu pana Rubika. Děkuji, paní předsedající. Eh, Vážený pane předsedo rady, máme agentury, které se zabývají těmito otázkami. Již nyní například agentura ve Vídni. Nebylo by možné vyzvat agenturu ve Vídni, aby se soustředila také na této téma a odpovídajícím způsobem se jim zabývala, tak abychom nemuseli vytvářet novou instituci, aby se tedy již stávající agentura ve Vídni věnovala tomuto tématu, protože tam existují kvalifikované pracovní síly a myslím si, že by bylo dobré, kdybychom přistoupili tomuto kroku. Děkuji. Já jsem pro, skutečně, pro využití stávající agentury, spíše než bychom vytvářeli novou. Agentur je příliš, nemusíme vytvářet nové. A každopádně věřím, že při vypracování taktiky a schématu, které nám komise nabídne, půjdeme cestou stávajících struktur, jako je Vídeňská agentura. Thank you. Děkuji. Můžeme přejít k další otázce, kterou položil pan Fernandez a která se týká biologického odpadu. Milí kolegové, paní předsedkyně, pro mě jako Evropský parlament rada schválila závěry o zelené knize týkající se řešení problematiky biologického odpadu 25. června 2008. A v těchto závěrech Rada nabádá komisi, aby pokračovala ve své analýze dopadu s cílem vypracovat legislativní návrh Evropské unie v oblasti biologických odpadů do roku 2010. Řeknete mi, je rok 2010, ale zejména Rada vyzvala komisi, aby zkoumala preventivní opatření týkající se zavedení odděleného sběru biologického odpadu, systém zajištění jakosti, pokud jde o stopovatelnost a řetěze celého procesu a stanovení nároku týkajících se označování a jakostní kritérií pro kompost a digesta. Kromě toho rada černu 2010 za navědomí sdělení komise týkající se budoucích fází v oblasti s likvidace biologického odpadu. A komise chce pokračovat v práce týkající se zavádění technických pravidel podporujících likvidace biologického obchodu a aby tak přizpůsobila směrnici z roku 98 týkající se čištění A Rada bude zkoumat nový návrh. V tomto se na belgické předsednictví uspořádalo konferenci o belgickém odpadu 21. září, abychom mohli projednat mimo jiné sdělení komise, její obsah a výsledky této konference byly sděleny radě 14. října tohoto roku, takže je to zcela čerstvé. Thank you very much. Děkuji, pane Fernández. Děkuji, paní předsedající, vážený pane ministře. Evropský parlament velkou většinou 6. července tohoto roku podpořil směrnici, která se týká biologického odpadu. Chtěl jsem se zeptat na tuto věc, protože je důležité, abychom měli právní jistotu. Jste toho mění, že tento text není vhodný, protože se zmiňuje o celé řadě různých textů. Myslíte si, že by bylo lepší mít jednu jedinou specifickou směrnici pro biologický odpad, protože si myslím, že by to bylo dobré i v rámci strategie Evropa 2020. Bylo by to dobré pro udržitelný, zdravý bezpečný vývoj. Tímto způsobem bychom vytvořili větší počet zelených pracovních míst, lépe bychom se mohli poprat s problémem klimatických změn, a to tak, že bychom měli vysoce kvalitativní kompost. Byla by to dobré věc, zlepšili bychom kvalitu naší půdy a mohli bychom posílit biodiverzitu. Proto se ptám, je rada toho mění, že potřebujeme specifickou směrnici a rád bych chtěl vědět, co rada učiní proto, aby dosáhla tohoto síle. Děkuji, já jsem k vám byla velice laskavá, ale teď už máme pouze 30 sekund na ty příspěvky, pane předsedo, pane ministře. Pokusím se hovořit co nejstručněji než eh, eh, eh, mě budete tedy snažit zkrátit, ale je to s úkolem komise vypracovávat, navrhovat takovéhoto specifické směrnice, anebo ne ráda to chápe tak, že při hospodaření s biologickým odpadem v EU, je třeba dosáhnout dalšího stupně a my jsme nezjistili žádné nedostatky ve stávající legislativě, takže není třeba mít specifickou e, směrnici, jenom je třeba e, udělat další krok e, společně s kalo, čistírenským kalem. A členské státy trochu kolísají zda by měla být specifická směrnice věnovaná biologickému odpadu. Má odpověď zní ano i ne. E, členské státy sami nejsou za jedno, tak e, samozřejmě e, budeme zkoumat tyto přístupy a biologický odpad je pokryt tímto. Eh, má připomínka ale nebyla na vaši adresu. Nyní přejdeme k další otázce, kterou pokládá paní McGuinness a která se týká možnosti eh, vzniku dvojité recese a týká se udržitelnosti 3% cíle. Paní předsedající, milé kolegyně, hlavním cílem Eh, paktu stability a růstu eh, spočívá v tom eh, zachovat stabilitu cen v zemích Evropské unie. V rámci stávajících smluv musí země praktikovat koherentní politiku v souladu s paktem stability a růstu a s hlavními směry ekonomické politiky. 7. září se Rada dohodla na tom, že od roku 2011 zavede evropský semestr. Jeho jehož hlavní cíl spočívá ve stanovení časového harmonogramu, aby se předkládal tento pakt stability a růstu a slaďoval eh, s národními reformami, by se dodržovala rozpočtová disciplína a koherentnost rozpočtů pro posílení hospodářského růstu a Tímto způsobem bude možné lépe koordinovat ekonomickou politiku v EU. Tímto způsobem bude možné dále rozvíjet e, rozpočty. E, to bude ve prospěch stability a růstu. Tento týden v rámci principu subsidiarity si komise položila otázku, zda bude možné uskutečnit opatření na podporu hospodářského růstu, přičemž se musí souběžně také dodržet rozpočtová disciplína Evropa 2020. Je to nová strategie v zájmu eh, hospodářského růstu a zabezpečení pracovních příležitostí. Byla stanovena v červnu a odpovídá našim cílům. Chceme politiku zaměřovat nově, chceme uskutečňovat eh, reformy eh, proti krizi a provádět dlouhodobé a střednědobé reformy, abychom zajistili pracovní příležitosti a zajistili eh, veřejné finance. Strategie 2020 stanovila zcela jasné cíle. K tomu patří vysoká zaměstnanost, investování do výzkumu, více investic do vzdělávání, vzdělání, o čem jsme právě hovořili, a otázky sociálního začlenění, zejména eh, boje proti nezaměstnanosti. Proto tu není žádný rozpor mezi paktem stability a nutnými opatřeními eh, pro posílení hospodářského růstu a zlepšení situace na trhu práce. Děkuji vám za odpověď. Já jsem očekávala větší detaily, ale strana, eh, kde e, jsem, ta podporuje tento e, cíl 3%. A e, je velice důležité dosáhnout tohoto cíle nejenom z našich zájmů, ale v zájmu Evropské unie. A chci poblahopřát za skvělý projem dnešního rána. Používá zcela jasné formulace o tom, jaké to jsou výzvy a co musíme učinit. A Irsko je země, která eh, vykazuje značné kvality bude muset eh, tedy eh, trpět, ale my to poneseme. Děkuji vám za skvělý projev, pane ministře. Alors, vy hovoříte o irské otázce, já to chápu a my jsme všichni velmi eh, citliví vůči irskému problému. A odpověď na vaši předběžnou otázku je samozřejmě velmi širokou odpovědí týkající se 27 členských států, protože musíme mít konzistentní politiky, politiky měnové a rozpočtové stability, politiky oživení. A samozřejmě někteří budou mít eh, podle míry jejich zadlužení a ročního dluhu v posledních dvou nebo třech letech od spuštění krize budou mít situaci obtížnější než jiní. A je pravda, že Irsko zažívá obtížné chvíle a věřte, že Evropa to chápe. Chápe toto obtížné období, ale domnívám se, že řada zemí je v této situaci a bude v této zemi, bude v této situaci v budoucnu. A střídmost eh, neomezuje solidaritu. A to, co jsme položili na stůl v oblasti ekonomického řízení dopoledne, má také znamenat, že nenecháme na pospa situaci jednu zemi. Víte, jak Evropa postupovala v kontextu Řecka. Nesrovnáme situaci dvou zemí, ale vězte, že Evropa v žádném případě nenechá tedy na kraji cesty jednu z 27 členských zemí. Mám tu řadu žádostí o doplňující otázky a obávám se, že musím někoho vybrat. vzít úvahu, kdo již hovořil, a také politickou rovnáhu. Takže doplňující otázka pana Krolia a pana Papa Nikolau, pan Kroli první. Děkuji, paní předsedající, děkuji za tuto odpověď a mám pouze dvě připomínky. Stručně, za prvé, když hovoříme o eh, otázkách deficitu, zdá se, že tu se v různých členských státech používají eh, různé standardy účetnictví, různá kritéria. A když eh, to budeme vynucovat, jak je zajištěno, abychom dosáhli tohoto pákového efektu a navždy dosáhli tedy toto cíle 3%. Pan Papa Nikolao. Děkuji, pane ministře závěry eh, Rady a strategie do roku 2020 eh, nese poselství, které eh, vypadá optimisticky, ale když se podíváme na naše záměry do roku 2020, které se týkají inovací a energetiky, eh, tak to znamená, že se chceme eh, dostat dále, jak jenom to bude možné. Ale když se podíváme na ty hlavní nevyváženosti mezi severem a jihem Evropské unie a podíváme-li se také eh, na eh, vyjádření eh, zemí, kde se používá euro, jako Německo, které je úplně v jiné situaci než třeba Řecko. Pak se mi zdá, že v některých zemích mohou lidé využít této situace, ale co uděláme, abychom snížili tuto eh, nevyváženost mezi severem a jihem Evropy? Děkuji, pane ministře. Dvě otázky, dvě odpovědi. Za prvé, samozřejmě mm, docházelo k některým rozdílnostem u účetních norem a harmonizace účetní norem probíhá, protože pokud eh, v budoucnosti chceme být eh, upřímní, pokud je o všechny ekonomiky členských států, musíme se opírat o stejné metody výpočtu, takže tato harmonizace běží a pokračuje. Pokud je o pružnost vůči 3% míře, my tu pružnost už známe od roku 2009, bude existovat v roce 2011-2012, aby se naše státy dostaly do zdravého rozpočtového stavu, protože pokud by naše státy aplikovaly pouze přísně tuto 3% hranici, tak bychom byli všichni mimo rozpočtový rámec a evropské instituce jasně pochopili, že vzhledem ke krizi a členským je třeba ponechat čas, než opět nalezneme rozpočtovou stabilitu a rovnováhu, tedy s výhledem na rok 2013. Pokud jde o nerovnováhu sever že ta nerovnováha je sever jich, anebo mezi členskými státy, které spíše e, sázely na podporu Evropské unie, aby rozvíjeli svou ekonomiku a svou produktivitu, zaměstnanost a jiné státy to činili méně. Evropská unie je tu proto, aby chránila tuto soudržnost a konzistentnost. A prostředky, které jsou k dispozici v evropském rozpočtu, pokud jde o fond soudržnosti, což je první položka Unie, má právě sloužit k redukci těchto nerovnovách. Hovoří to o nerovnováze sever Nejsem si jist, že to je jediná nerovnováha, která dnes existuje v rámci Evropské unie. Děkuji. Nyní máme otázku paní Tykau a ta se týká opatření Rady k zajištění volného pohybu pracovních sil mezi členskými státy. A bude to poslední otázka dnešního večera. Paní předsedkyně, milí kolegové, rada bych chtěla připomenout, že volný pohyb osob je jednou ze základních svobod zaručených smlouvou a odvozeným právem a zahrnuje právo pro občany Evropské unie žít a pracovat v jiném členském státě. Co se týče dočasných omezení předpokládaných v přístupových smlouvách, je na každém členském státu který i nadále aplikuje, aplikuje omezení, aby zvážil dopady na trh práce a aby rozhodl o tom, zda mají přetrvat tato omezení do konce přechodného období, což je duben 2011 pro vstupující v 2004 a do 2013 pro ty státy, které vstoupily v 2007 teda vyzvala členské státy, které i nadále uplatňují omezení z titulu přechodných ustanovení v přístupových smlouvách, aby je zrušili během třetí fáze přechodného období, pokud nemůže být eh, zjištěno, že jejich trh práce trpí vážným narušením od roku 2009, kdy Dánsko poskytlo volný vstup na trh práce, přechodná opatření uplatňovaná členskými státy nebyla změněna. Většina členských států poskytuje volný přístup pracovníkům z členských států, které vstoupily po 1. květnu 2004. Deset členských států stále uplatňuje omezení. Rada zdůraznila, že ekonomická a finanční krize by neměla být vzývána, aby jako jediný motiv odůvodňovala uchování tohoto režimu a vyzývá členské státy, aby vyvíjeli přiměřené nástroje, které by analyzovaly překážky mobility profesní i zeměpisné u pracovníků a aby přispívali k eliminaci stávajících překážek v souladu se smlouvou. Thank you. Děkuji. Ještě eh, paní Tykao a doplňující otázky. Nejprve má slovo paní Tykao. Eh, velice děkuji, pane ministře, za vaši odpověď. A chtěla bych apelovat na vás a na radu, abyste podpořili členské státy, aby zrušili eh, bariéry, eh, které brání volnému pohybu pracovních sil. Ráda bych zdůraznila, že stejné příležitosti na trhu práce pro všechny pracovní síly ze všech členských států eh, se bude rovnat jejich ochraně v zemích destinace. Takže vyzvěte prosím státy, aby, tyto, aby odstranili tyto překážky. Děkuji, že mi opět dáváte slovo. My jsme hovořili o podpoře mobility a současně Evropská unie se snaží eh, v tomto složitém eh, období eh, posílit mobilitu. To je velice důležité zejména pro mladé. V roce 2007 jsme hovořili o otázce mobility, kterou jsme chtěli eh, vyřešit v roku 2010. Měli jsme program Da Vinci pro mobilitu pracovních sil a my doufáme, že tady budou nové návrhy, alespoň doufám eh, paní Sinclair. Ještě další doplňující. Děkuji paní předsedající velice stručně, které eh, kroky učiní Rada eh, pro eh, mobilitu pracovních sil, protože do Evropské unie přicházejí uprchlíci přicházejí z jiných států a mohou požádat o asyl v zemi, do které se dostanou jako první. Děkuji, pane ministře, můžete odpovědět na všechny tři otázky. Nejdříve vám chci říci, že volný pohyb pracovníků je skutečnou prioritou Rady. Děláme všechno pro to, abychom ukázali členským státům, státu, které zachovávají omezení, že je třeba řádně analyzovat tuto přechodnou fázi, během níž si uchovávají tato omezení a zjistit, jak mohou zrušit tato omezení. A chci doplnit, abych odpověděl na jednu z otázek, že volný pohyb osob pracovníků je prioritou rady, ale zejména předsednictví, protože v pro, pracovním programu na 18 měsíců předsednického tria Španělsko, Belgie a Maďarsko, že budou působit na zkoumání jednotného trhu a budou nabádat k uplatňování všech čtyř svobod, protože využití celého potenciálu volného trhu je nezbytný, proto abychom se opět eh, zařadili do fáze růstu. Proto přeskum těchto volných, eh, těchto období, která omezují volný pohyb osob, nových členských států je třeba zkoumat. A zda jsou přechodná období neslučitelná s volným pohybem, já to nemohu posoudit. Přechodná období jsou definována v přístupových smlouvách a bylo to to ve všech přistoupeních. A nad motivační rámec pro členské státy, která uplatňují tato opatření, tak je na každém členském státě zda bude uplatňovat nebo zruší do konce přechodného období do dubna 2011 a do prosince 2013 u přistoupení z 2007 tato opatření. Uh, Nemůžeme zodpovědět některé otázky pro nedostatek času, ty budou zodpovězeně písemně. Než uzavřeme eh, rozpravu, eh, eh, skupina SAD Pan Enrique de Salom z výboru pro ústavní otázky má eh, nahradit pana Ramona Atenda. Jsou k tomu nějaké připomínky? Ne? Takže jsme schválili toto